Dear colleagues. Drazí kolegové, myslím, že můžeme začít, můžeme se pustit do práce. Začneme bodem 9, což je přeskoumání eh, delegovaných aktů a prováděcích opatření. Máme tu novou inovaci naší pracovní metody, která myslím, že je relevantní a významná a připisujeme velký význam účinnému provádění parlamentních pravomocí a veřejná diskuze je jedním z zásadních eh, prvků, které nám umožňují eh, provádět naše pravomoci. Zaměříme, se na solventnost 2 hovořili jsme eh, o tom naposled 10. října 2014. Nyní budem na pořadu jednání máme eh, delegovaný akt, který mění delegované nařízení z roku 2014. Jehož hlavním prvkem je zapracování eh, té třídy aktiv i infrastruktura. A obvyklá období pro přeskum eh, pro parlament jsou tři měsíce. Po diskuzi Tedy uvidíte, že vyjednavací tým požádal o odložení tohoto období, této lhuty. Dám slovo panu Balcovi a vítám tu také Natali Beržer která vede DG, jednotku DG FISMA a um, dále tu máme za, zástupce EOPy. Prosím, Burchard, máte slovo. Herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já mám dnes o něco více poznámek. Nejprve několik myšlenek uh, k infrastrukturním investicím. Komise tedy byla vyzvána výborem ECON eh, k činnosti a navrhla eh, různé třídy investic do aktiv, aby se specifikovalo riziko těchto investic. EPP toto výslovně podpořila. Eh, návrhy právních aktů komise nepřišly dost včas, aby bylo možné otevřít investice do infrastruktury v roce 2015 a přeskoumání eh, parlamentu a rady nebo poznámky jsou komisi známy, to by tam měla zakalkulovat, proto to také není žádným překvapením. Jsme ale překvapeni, že komise již teď má další plány, co se týče infrastruktury. Trvám také na tom, aby komise tyto plány zveřejnila ještě předtím, než tedy bude mást e, legislativce o svých plánech. Chceme vědět, proč vlastně se uvažuje o dalších změnách této předlohy a jak mají tyto změny vypadat a jak zapadnou do celkového balíčku. E, co se týče postupu při aktech eh, přenesené pravomoci, my jako EPP jsme velice negativně zaznamenali, že komise tyto právní akty navrhla v jednom balíčku. A je to meziinstitucionální eh, otázka, o které eh, komise dobře ví a pro nás jako pro parlament je zcela zásadní. Sám právní akt eh, jde ve svém obsahu dále než investice do infrastruktury. To je pozoruhodné, protože podle nás ten mandát kolegislativce zde chybí a to se změnilo ještě předtím, než bylo možné vlastně dospět ke schodě na téma těchto aktů přenesených pravomoci. Parlament eh, nebyl eh, konzultován normálně k těmto návrh, nedostali jsme eh, návrhy těchto právních aktů, sice jednala skupina, skupina členských států, ale s námi se jednalo jenom jako s konzultanty. EIOPA také nebyla konzultována ke všem bodům a já vycházím z toho, že ta konzultace stále ještě je oficiální postup eh, a eh, v této souvislosti bych byl rád, kdyby nám komise poskytla dokumenty k tomu, co EIOPA eh, na toto konkrétně řekla. A potom poslední upozornění i přes veškeré Eh, sympatie. Víte, že já jsem podporovatel kapitálových trhů, ale Unie kapitálových trhů není, není dostatečným důvodem pro to, abychom eh, měnili, měnili tedy eh, to, že ten postup, že komise, že komise nebude mít tedy žádnou jaksi prostě volnou místenku, aby si dělala, co chce a riskuje svým postupem, že jí ukážeme červenou kartu. Eh, suma sumárum je důležité, eh, aby panovala jistota plánování v budoucnu, protože eh, a, a po mnoha letech příprav by se toto mělo realizovat. Pro, provádění solventnosti 2 představuje obrovskou změnu k paušální úpra- od paušální úpravy eh, k úpravě eh, založené na eh, hodnocení rizik. A bude to vyžadovat praktickou a velice podrobnou právní úpravu. To znamená, že tedy při změně pravidel nesmí nastat žádný cirkus, kdyby se ne, ne respektovala pravidla. Evropský parlament by neměl akceptovat, když komise ignoruje mandát jako legislativce a zcela volně si interpretuje situaci. Ignoruje tedy nás jako legislativce také, když, když si spojuje různé právní akty do jednoho eh, balíčku a je správné, aby parlament byl konzultován eh, k návrhům právních aktů a neprávních aktů. A to se ale nestalo, nedošlo k žádné konzultaci, i když by to bývalo bylo velice žádoucí. Evropský parlament a náš výbor nepodepíše zcela, eh, zcela bez dalšího všechno to, co se eh, zabalí pod pláštík Unie kapitálových trhů. Proto chci dnes ráno komisi položit několik otázek. Jak chce komise zajistit, aby parlament od počátku byl tedy celistvě zapojen do této práce? Druhá otázka, jak chce komise zajistit, aby úloha kolegislativce i nad rámec trialogu byl, eh, byla respektována? Za třetí, jak chce komise zajistit, aby se neměnila směrnice ještě předtím, než dojde k její obecné implementaci a provádění. A čtvrtá poslední otázka, jak chce tedy komise eh, postavit eh, to nařízení o zajištění eh, tak najisto, aby nedošlo k žádným zásadním změnám bez toho, bez toho, aby nebyl konzultován, bez toho, aby byl konzultován kolegislativec. Kolegislativní orgán. Děkuji. Děkuji. A myslím, že je čas, abychom dali slovo komisi. Natali Berže, prosím. Děkuji vám, pane předsedo Gualtieri. Komise se snaží eh, udržet tempo, které bylo nastaveno v eh, investičním plánu pro Evropu Obě iniciativy obdržely podporu parlamentu a parlament požádal komisi, aby předložila legislativní a nelegislativní návrhy co nejdřív, aby bylo možné připravit eh, plně integrovaný evropský kapitálový trh. Jedním z prostředků, jak eh, podpořit pracovní místa a růst, je eh, odblokovat investice za účelem investic do evropských projektů. A zelená kniha o budování eh, Unie kapitálových trhů z února 2015 naznačuje, že je potřeba další práce, abychom identifikovali nízkorizikové eh, infrastrukturní eh, dluhové nebo kapitálové investice s ohledem na revizi prudenčních pravidel. Toto usnesení se také odraželo v dopisu, který zaslal předseda Gualtieri v prosinci 2014 Lordu Hillovi po přijetí prvního delegovaného nařízení Solventnost 2. A v usnesení z června 2015 ohledně kapitálové e, unie bylo zdůrazněno, že e, parlament potrhl, že úspěšné prostředí pro e, financování malých a středních podniků zahrnuje Eh, regulační ekonomické podmínky příznivé pro malé a střední podniky. Od té doby EOPA hodně eh, pracovala eh, na, právě v oblasti infrastruktury a komise schválila akční plán o unii trhu a rovněž tuto změnu aktu přenesené působnosti. A když přihlédneme k celkovému kontextu, tak pojišťovatelé teď se musí vypořádat s prostředím nízkých úrokových sazeb. To znamená, že musí být schopni diversifikovat své investice a to tak, že budou investovat eh, do aktivových tříd, které eh, umožňují jak eh, určitou bezpečnost, tak i příjem, aby tím ošetřili své dlouhodobé pohledávky. A jakákoliv změna investic může znamenat významný rozdíl pro, naši, pro naše hospodářství. Konvergence těchto priorit eh, zdůvodňuje další práci na eh, solventnosti 2. Solventnost 2 bude prvně platit od 1. ledna 2016 a eh, komise se snaží zlepšit tento rámec ještě před tím posledním krokem. Máme, za to považujeme za zásadní, aby pojistit, eh, ehm, mohli přistývat k investičním projektům, které naše ekonomika potřebuje a přitom zachovávat i prudenční um, způsobilost regulačního rámce. Komise si vyžádala pokyny, eh, po, po, eh, tedy konzultace od EOPy, která ehm, dopodrobná studovala infrastrukturní investice a to i podpořené veřejnou konzultací. Tyto pozměňovací návrhy byly eh, schváleny v září a to na základě eh, právě eh, konzultace s EOPou a po konzultaci expertní skupiny a ekonu. Komise to vnímá jako zásadní přínos k akčnímu plánu pro Unii kapitálových trhů. Tyto změny delegovaného eh, nařízení Solventnost 2 zavádí novou rizikovou třídu, která má určité, eh, určitou předvídatelnou návratnost na základě kritérií, zapokývají obchodní model, zprávu eh, a záruky, které pak zajistí příznivý rizikový profil. Kvalifikační kategorie je prudenčně zarámovaná, není omezená na žádný jednotlivý sektor, zahrnuje i investice do digitálních a inovativních projektů, které potřebujeme s ohledem na například cíle strategie Evropa 2020, které usilují o inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Ehm, infrastrukturní investice mají příznivou kalibraci, eh, pokud jsou eh, kvalifikovány oproti těm, které nejsou a to až o 40% kapitál, eh, pro kapitál a eh, neohodnocený dluh a 30% v případě eh, tedy dluh investiční třídy. Ehm, tím se také odstraňují stávající bariéry, které pojišťovacího charakteru, které investorům brání investovat do infrastrukturních projektů. Specifické Eh, požadavky eh, zajišťují, že je zajištěno i monitorování, eh, prudenční zacházení s touto záležitostí je založeno na rozumných parametrech s tím, že v případě takovýchto investic se bez tak provádí potřebná due diligence. A tato změna zahrnuje i další opatření, další kroky na podporu investic do infrastruktury a malých a středních podniků. Na míru šitý eh, prudenční přístup eh, je k dispozici pro tzv. dlouhodobé investiční fondy, které investují primárně do infrastrukturních pro, eh, projektů a do firm, které potřebují dlouhodobé financování. Toto opatření následuje vytvoření těchto fondů na základě nařízení 29. dubna letošního roku. A právě kapitál, který je držen v rámci těchto tzv. LTIF, Eh, bude eh, požívat nejlépe přizpůsobené eh, kapitálové poplatky a toto přizpůsobení umožní i malým pojišťovatelům investovat do infrastrukturních projektů. Kromě toho v případě takzvaných multilaterálních obchodních systémů, tak ty budou obchodovány jako běžné ceniny nebo akcie na základě pravidel vyplývajících z, z nařízení a směrnice o obchodních nástrojích. Kromě toho implementace e, přechodných opatření v rámci, e, v rámci přijatého tedy spoluzákonodárci, tak aby byly e, odstraněny jakékoliv podněty k des, Eh, investicím, to znamená eh, ke vlastně eh, zrušení těch investic do malých, a, nebo odklonění investic od malých a středních podniků. Je tím vyjasněna také potřebná kalibrace a tím pádem bude zajištěna ehm, implementace opatření úrovně 1, které dost jasně nedefin, nedefin, nedefinovaly celý rozsah a to přispěje k příznivým regulačním podmínkám pro malé a inovativní eh, firmy, které zatím potřebují eh, získat lepší přístup k financím. A toto opatření je eh, omezeno na podíly získané od 1. 1. ledna 2016. Je to omezený podíl těch deseti eh, toho celkového portfolia deseti a když deseti bilionů eur. Závěrem, ten, tato eh, změna je očekávaná a jistě prokáže, že evropské eh, instituce jsou schopny reagovat včas, když je vidět, že se pravidla dají zlepšit. To umožní také významné investice do infrastruktury a zabrání to ehm, negativním eh, investicím do malých a středních podniků. Eh, tyto pozměňovací návrhy byly vlastně poslední příležitostí eh, de, redefinovat tuto, tento rámec před lednem 2016. Součást účinnosti těchto kroků vyplývá z časného přijetí a E, samozřejmě by bylo vhodné, aby vstoupily včas v platnost. Všichni e, zúčastněné strany odvedly hodně přípravné práce, která se teď zaslouží předvídatelné regulační prostředí. A komise zváží všechny změny tohoto rámce v souladu e, s tím, co bylo řečeno a v souladu se záměry spolu, spoluzákonodárců a budou se řešit ještě případné nedořečené Eh, záležitosti eh, v rámci tedy standardního systému konzultací. Děkuji vám, děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji paní Natali Berger. Nyní má slovo pan Justin Bray eh, z EOP, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. EOPA vítá iniciativy v rámci EU, které usilují o podporu řešení pro dlouhodobé investice, které jsou důležité pro pojišťovnictví a současný biznesový model v pojišťovnictví. Nicméně zajistit, aby prudenční rámec ehm, dobře ošetřoval rizika takových eh, investic. Dlouhodobé investice do infrastruktury mohou zajistit eh, Eh, jednak tu dlouhodobost investic a také zvýšit eh, diverzifikace portfolia. Nicméně musíme doplnit, že infrastrukturní projekty mohou být eh, velice komplikované a vyžadují tedy dobrou schopnost řídit riziko. Komise eh, již odkazovala eh, na naše doporučení, kde říkáme, že je třeba přistupovat eh, individuálně k různým třídám aktiv podle standardního vzorce v rámci Solvence 2. Podle našeho doporučení infrastrukturní investice, které se kvalifikují, musí naplňovat určité podmínky, které se týkají například předvídatelnosti cash flow pro investory, eh, musí mít jasný smluvní rámec eh, a musí odolávat určité zátěži. Tento eh, přístup, myslím, dobře snižuje mm, přirážky za riziko Přesto je potřeba eh, věnovat řízení rizika značnou pozornost. Eh, pojišťovny vždy před investicí provádějí due diligence, eh, mají písemné postupy pro monitorování výkonu svých expozit a provádějí pravidelně zátěžové testy u cashflow a zajišťovacích hodnot u infrastrukturních projektů. EOPA, jak asi víte, prováděla hloubkovou mm, analýzu. My jsme myslím, provedli tu analýzu skutečně velice eh, důkladně a naše doporučení tady považujeme za vyvážené. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Nyní bych se velice rád eh, vyjádřil za naši politickou skupinu, protože náš stínový zpravodaj tady není, pak budeme pokračovat dalšími politickými skupinami a vyjádří se rovněž zpravodaj. Musím říci, osobně ale mm, zároveň hovořím jménem eh, SAD. Vítáme tento akt přenesené pravomoci, my jsme si ho dokonce sami vyžádali. Jedná se o snahu zlepšit Špatný model pobídek, který nyní funguje na finančních trzích, eh, kde se zaměřují všichni spíše na krátkodobé investice, zatímco my si myslíme, že je potřeba zvážit také možnost dlouhodobých investic s dobrým řízením eh, rizika. Takže osobně bych chtěl říci, že jsem byl trochu překvapen když náš vyjednavací tým narazil na určité problémy, pokud jde o to vyjednávání. Pro nás samozřejmě výstupy z konzultací jsou rovněž velice důležité, nicméně nám líto, že některé konkrétní otázky, které pan zpravodaj eh, položil, bohužel komise nezodpověděla ve svém vystoupení, byť předložila velice dobré argumenty, které mohou být základem pro tento akt přenesené pravomoci. Nicméně nezodpověděli jste konkrétní dotazy našeho zpravodaje, pokud jde o těch záležitostech, o nich jsme byli informováni a v rámci nich jsme byli konzultováni. Musím tedy říci, že jsem zklamán, pokud jde o celý postup. Nicméně přesto za sebe mohu říci, že vzhledem tomu, že eh, celý tento delegovaný akt je mm, velice důležitý a usiluje o posílení dlouhodobých investic, například v rámci v těch dlouhodobých investičních fondů, a my jsme se v tom velice angažovali jako Evropský parlament, tak si myslím, že je potřeba nyní všem eh, v parlamentu pečlivě zvážit a pokusit se rozlišit eh, eh, to, jak získat maximum eh, informací, ale na druhé straně zabránit nežádoucím důsledkům, eh, které by mohly spočívat například ve zdržení eh, těchto důležitých prvků celkové strategie usilující o posílení investic a růstu. To jsem tedy chtěl si komisi, EOP i vyjednavacímu týmu. Nyní vystoupí pan Ashley Fox, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci říct za naši skupinu, že vítáme eh, tento způsob zacházení s infrastrukturními projekty. Infrastrukturní investice jsou zásadní pro obnovu ekonomiky a tak bychom vítali jakékoliv rozumné opatření v tomto směru. Eh, také jsme velice rádi, že v posledních měsících komise eh, se vyžádala od EOPA mm, eh, podpůrné materiály k infrastrukturním investicím, takže jsme velice rádi, že k tomu došlo a doufáme, že nadále se bude zlepšovat akt přenesené pravomoci pro Solvence 2. Je potřeba postupovat ovšem opatrně předtím, než uděláme nějaké změny. Trochu Eh, máme eh, obavy z toho, že bychom kladli příliš velký důraz na určitý druh investic, eh, zatímco jiné investice například do korporátních dluhopisů a bydlení by například nebyly tak podporovány. Já chápu, že někteří kolegové si přejí roz rozšířit období dohledu, abychom mohli komisi žádat o další vysvětlení k jiným záležitostem. Já bych ovšem dal přednost tomu, abychom schválili tyto akty okamžitě, protože si myslím, že je velice, velice důležité postoupit s touto legislativou. Navíc jsme už dostatek času měli. Já doufám, že v rámci výboru vyřešíme veškeré problémy a schválíme tento akt do konce eh, období přeskumu. Teď chci položit eh, otázku jak na EOPA, tak na komisi. Chci se zeptat, eh, kdy jsme připravovali legislativní návrh Solvence 2, což trvalo skoro pět let, tak zároveň v té době jsme eh, v parlamentu schvalovali také zákony, které se týkají ratingových agentur a tyto návrhy o ratingových agenturách eh, konkrétně uváděly, eh, co členské státy, bankovní instituce mají dělat, pokud jde o úvěrové ratingy, že na ně nemají přes příliš spoléhat. Přitom v Solvenci 2 jsme Eh, zakomponovali určité odkazy na úvěrové ratingy a dnes dopoledne eh, jste vůbec o úvěrových ratingzích nehovořili, ani komise, ani EOPA, prezentovali jste vlastně své argumenty bez zmínky eh, o ratingu. Takže by mě zajímalo, jak vnímáte soulad té legislativy o úvěrových ratingzích s eh, odkazy na úvěrové ratingy v rámci legislativy o Solvenci 2. Thank you. Děkuji. Silví Gulák nevidím, Marisa Matyáš také ne, Sven Kigold. Děkuji, pane předsedo. Je vítané, že v tuto chvíli máme možnost hovořit o této otázce abychom si vyjasnili situaci. Je důležité jasně rozlišovat mezi ustanoveními na podporu infrastruktury a mezi rozšířením přechodného, přechodných podílů nebo kapitálu. A o tomto procesu jsou určité argumenty. Vyjasněme si to. Začnu tedy těmi přechodnými Eh, přechodným kapitálem. Eh, za prvé, o toto nikdo eh, nežádal. Takzvaná equity transitional nebyla žádána a nyní rozšiřuje stávající stav na nekotované, nekotovaný kapitál a kapitál ze třetích zemí a tímto způsobem podporuje nižší kapitálové požadavky i na investice, které nejsou na burzách doposud to bylo pouze omezeno na to, co bylo na burzách. My jsme spolupracovali v Emíru, abychom eh, poskytovali motivaci transparentně obchodovat na burzách. Nyní, zdá se, to bude tak, že toto se ještě rozšíří. To tedy eh, je k obsahu. Co se týče postupu, kalibrace eh, nebo odhadování snižování kapitálových požadavků, toto nebylo řádně zdůvodněno, takže IOPA podle mých informací se tomu nevěnovala, nebyla to součást, nebylo to součástí práce, kterou jste dělali a také jste se o tom nezmínili v prezentaci. Proto chci požádat předsedu, aby se zeptal EOPy, jestli se tomu věnovali, jestli EOPA konzultovala eh, na téma tedy Eh, toho rozšíření kapitálu. Podle mých informací ten postup probíhal úplně jinak. Eh, vznikla odborná skupina, eh, která hovořila o tom, co bylo žádáno, to znamená rozšíření možnosti investovat do infrastruktury. Potom se Francie na tuto skupinu odborníků obrátila tedy se seznamem přání, ale žádný jiný členský stát se k tomu nevyjádřil pozitivně s výjimkou Itálie, vážený pane předsedo. Eh, eh, Spojené království nebylo pro Německo, nebylo pro nikdo jiný, nebyl pro. Ale komise ve své moudrosti tento element doplnila eh, do tohoto aktu. A to z hlediska postupu procesu není žádoucí a proto, kdyby komise jednala odpovědně, tak by toto vlastně zase eh, vypustila, protože by to ohrožovalo většinové, větši, většinové jaksi prostě odsouhlasování ze stran členských států, tak jak řekl Ashley Fox. A teď, co se týče té infrastruktury, chci říci, že z našeho hlediska jsme pro více, více motivací eh, nebo pro nějaké podněty eh, investovat do infrastruktury, ale musíme také dbát na obezřetnost. A tady je zajímavé se podívat, jak se na to dívá eh, Evropské združení pojistných matematiků, jak vlastně posuzují to, co IOPA a komise předkládají. Cituji. Když se na to podíváme ze systémového úhlu, je potřeba vyjádřit znepokojení nad Eh, vlastně zvýšenou složitostí a sníženou volností předkládaného vzorce. V tomto kontextu musíme zmínit, že modelový přístup IOPy by nesplňoval eh, modelové normy pro pojistné matematiky. Vidíme tedy eh, nadměrné modelové riziko a rádi bychom se dozvěděli více o kalibračních chybách a jejich Eh, následcích eh, v studii. Také systémové chyby, které plynou eh, z politických chyb a z, nenadálých událostí třeba v konzultacích respektovat a to nám zcela chybělo tedy v analýze těchto nežádoucích účinků této třídy aktivy. Třída aktiv infrastruktury tu lze korelovat do, k dalším třídám aktiv Tolik tedy eh, asociace pojistných matematiků. Eh, asi jste nečekali, že tady uslyšíte tak dlouhou citaci od tohoto združení, ale rád bych vás požádal, abyste se vyjádřili k tomu, co zde zaznělo, protože to není žádná radikální loba ochranářů eh, práv spotřebitelů, je to asociace odborníků, kteří budou muset tyto standardy aplikovat. Takže prosím, vyjádřete se laskavě k obsahu této kritiky. Děkuji, já mám Danuta eh, Hübner a Prvanš Beres. Já mám uh, otázku jako občanka. Já, se, uh, já nepracuji na tomto nařízení, ale v kontextu toho, co právě řekl Sven Kigold, k tomu přechodnému období ráda bych požádala komisi o uh, další vysvětlení toho, co se týká spojených otázek Ehm, pro malé a střední podniky těchto eh, aktů přenesené mm, eh, pravomoci, protože já se domnívám, že kapitál eh, emitovaný malými a středními podniky většinou není kotován a komise přitom říká, že pomocí těchto aktů přenesené pravomoci vlastně odstraňují motivaci snižování investic malých a středních podniků. To znamená, kde je to, kde je to propojení a proč, proč je tak nebezpečné Eh, tedy tam eh, jak si prostě ještě zahrnout malé a střední podniky, podniky a nekotované podniky. Jakým způsobem toto vyřešíte a jak to zdůvodníte? To je moje otázka na komisi, abych eh, pochopila, jaká bude situace, situace malých a středních podniků, jak utrpí během tohoto přechodného období, jak velké riziko a jak tedy navrhujete, že naložíte s tím rizikem snížených investic. Děkuji, pan Beres. Euh, merci, monsieur le président. Já vám děkuji, pane předsedo. A ještě tu byla další eh, tedy zodpovědnost eh, funkční eh, dříve, když jsem vám předcházela v předsednickém přesle. Vzpomínám si na solventnost 1. A to bylo tehdy těžké, dlouhé vyjednávání. Jedna z velkých výzeb, která se objevila v průběhu celého tohoto jednání, to bylo právě riziko, že budeme mít úroveň 1, která eh, bude mít, mít příliš krátkodobý přístup a kde bude určitá výměna mezi tedy jednak otevřením vnitřního trhu a pod vlivem některých členských států, pak definice Eh, eh, určit, eh, definice rizika na jeden rok. A myslím, že vy, jste, vy si na to také vzpomínáte, na to vyjednávání. A v průběhu celého jednání pak začala se objevovat krize a takže ten akt přenesené působnosti jak je navrhovaný komisí, je, myslím, v souladu s tou očekávanou korekcí. Já jsem eh, překvapena, když někteří kolegové hovoří o některých postojích v rámci rady, protože si myslím, že v tomto výboru jsme všichni podpořili uh, Junckerův plán. Takže absolutní imperativ Evropské unie je abychom eh, získali prostředky k dlouhodobým investicím. A také s ohledem na to, že těch 300 miliard to je prostě takový eh, apel na všechny účastníky trhu. A když se podíváme na ty, kteří eh, jsou nejlépe připraveni a vybaveni, mají největší potenciál zajištění účasti soukromých aktérů, v zájmu dlouhodobých investic, tak samozřejmě se obracíme na pojišťovací instituce. A, ví, a vítáme tady samozřejmě eh, zástupce eh, komise, protože ti budou mít eh, velice důležitou roli při uplatňování toho, co popsal komisař Hill. To znamená dopracování všech těch prvků Unie kapitálových trhů. A tady je značná naléhavost, abychom skutečně vyslali trhu tento signál, že hájíme dlouhodobé investice. Pokud bych něco měla kritizovat, tak eh, asi jedině to, že ta definice infrastruktury je příliš komplexní a ne dostatečně široká. Ale i tak jakákoliv opatření které spozdí vstup tohoto aktu přenesené působnosti v platnost, je v rozporu s tím, o co nám v tomto výboru neustále jde, eh, po čem voláme. Já samozřejmě chápu naše rezervy v některých eh, aspektech, například, že nebyla dostatečná konzultace a tak eh, dále, ale když zohledním, co řekla komisa EOPA, nevidím žádný důvod pro to, abychom se stavěli proti tomuto aktu přenesené působnosti. Naopak bychom měli eh, komisi povzbuzovat v tom, k tomu, aby eh, její vstup platnost přišel co nejrychleji. Děkuji. A nyní bychom mohli dát slovo komisi a EOPě a dát jim tedy možnost odpovědět. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na otázky v pořadí, eh, v němž byly položeny a nejprve položím eh, eh, odpo- poskytnu odpověď na otázku zpravodaje Balce. Ráda bych připomněla vyjádření komise a ochotu komise k optimální spolupráci s parlamentem a zpravodajem a vzhledem k budoucí práci rádi eh, využijeme příležitost časných výměn názorů a budeme poskytovat co nejčasnější informace. Všichni samozřejmě víme, že tyto akty v přenesené pravomoci byly dokončovány během léta a to bohužel eh, přispělo k tomu, že to bylo Eh, vypracováváno poněkud ve spěchu. Je nám líto, že jsme nebyli schopni věnovat dostatek času a pozornosti eh, tedy eh, včasným bilaterálním konzultacím se spravodajem. V budoucnu se budeme snažit zajistit, aby mimo normální konzultace, které proběhly během léta, abychom zajistili co nejhladší průběh tohoto procesu. Co se týče otázky pana Foxe na vztah mezi akty v přenesené pravomoci a nařízením o ratingových agenturách. Upozorňuji na skutečnost, že Solventnost 2 byla schválena v roce 2009. To bylo před schválením nařízení CR e, a Tři, to bylo teprve eh, v druhé části roku 2012. Nařízení o ratingových agenturách zakazuje eh, zakazuje eh, pouze vycházet z ratingů v návaznosti na jiné dokumenty komise. A abychom realizovali tyto závazky všude, musíme si uvědomit, že to, ten zákaz se, eh, věn, se týká eh, spolehat se pouze a výlučně eh, práci ratingových agentur. Proto jsme se snažili zajistit, aby toto se nestalo a to je také důvod, proč tedy kritéria dostupnosti mm, jsou tak silná způsobilosti jsou tak důrazná. Momentálně není možné toto změnit na úrovni aktu přenesené pravomoci, protože kdybychom toto chtěli provést, tak bychom se dotkli zcela zásadních elementů, elementů eh, právních aktů schválených eh, eh, spolu, spolu zákonodárcem. To by se dalo realizovat pouze na úrovni Eh, jedna a to bude součástí obecného přeskumu v roce 2018. Eh, co se týče otázek pana Gigolta eh, na přechodnou dobu kapitálu Equity Transitional. Pan Gigold se vyjádřil k žádostem jednoho členského státu předneseným skupině expertů. Skutečně to, byl, to byla seznam žádostí Eh, kterou obdržela komise a Lord Hill. Tyto žádosti byly velice podrobné a nedostalo se jim tedy příznivého sluchu v rámci našich aktů přenesené pravomoci. Eh, prodebatovalo se to eh, v rámci expertní skupiny a členské státy obecně reagovaly tím, že podpořili záměr tedy všechno analyzovat, ovšem ne teď, ale teprve v kontextu revize v roce 2018. A tento akt přenesené pravomoci tedy nereaguje na tuto žádost přednesenou členským státem. Podíváme-li se na to opatření a chápu, že hovoříte tedy o tom konkrétním opatření, které se týká Equity Transitional, jsou, dv, jsou zde dva problémy. Ten první je ten, že tato iniciativa byla prezentována s ohledem na Unii kapitálových trhů a aby se zabránilo snížení investic, ke kterému jsme se obávali, že by mohlo brzy dojít. To je tedy opatření, které je staženo k tomuto cíli. Jeho cílem je, opatři, je tedy podpořit investice malých a středních podniků a já trvám na tom, že toto je pouze přechodné opatření a týká se pouze kapitálu, který eh, by byl nakupován nebo bude nakupován před 1. lednem 2016 a je to přechodné opatření pouze na 7 let. Je to tedy velice časově omezené opatření a bylo učiněno v souvislosti s uní kapitálových trhů, tak, aby se příznivěji ovlivnila situace investic malých a středních podniků, tak jak také eh, zdůraznila paní Hybner. Doufám, že tato eh, odpověď také pomohla eh, odpovědět na eh, otázku paní Hybner. To opatření mělo za cíl zabránit náhlému snížení investic do kapitálu malých a středních podniků a měli jsme za to, že, že proto z tohoto důvodu se má týkat tedy nekotovaného kapitálu. To znamená, tedy eh, kapitál či akcie eh, emitované malými a středními podniky nebo inovativními podniky, což jsou přesně ty eh, podniky, které Unie kapitálových trhů chce podporovat. A zdůrazňuji, že modifikace tedy záběru toho, toho přechodného opatření má také prospět všem Eh, evropským pojistitelům a bylo to založeno na zmocnění, které se, pouze, které se nevztahovalo pouze na koltované podniky. Děkuji. Chce Aropa k tomu něco doplnit? Děkuji, pane předsedo. Já bych zareagoval na otázku pana Foxe a dva dotazy pana Gigolda. Pokud jde o to, co říkal pan Fox eh, ohledně eh, interních eh, ratingů, na to už zareagovala komise, nabídnu tedy hledisko EOPA. I my dbáme na požadavek Solvence 2 snižovat závislost na ratingzích a samozřejmě velice dobře víme, že u subjektů které se soustředí hlavně na infrastrukturní projekty, mohou být potom značné ty eh, rizika související s externími ratingy. My eh, jsme vydali doporučení, kde eh, hovoříme o tom, že by bylo možné postupovat s novou kalibrací, aniž bychom se spolehali na externí ratingy. Jsou k tomu přiřazeny další kritéria, další požadavky, které se musí splnit, ale ta možnost tady určitě je a to myslím, že řeší problém pana Foxe. Teď k tomu, co říkal pan Gigold. Pokud jde o takzvaný equity transitional, tak jde o vztah EOPy k, k Equity Transition. No, zde potřebujeme mít jasný eh, technický standard. My jsme ovšem nebyli vyzváni, abychom eh, se eh, vyjádřili k této problematice konkrétně. Takže spíše se zaměřím na vaši druhou otázku, pane Kigolte, a to je otázka pojistné matematiky vy jste říkal, že celá situace je velice komplikovaná a máte pravdu. prokud přidáte novou eh, kategorii aktiv do vzorce, tak ho dále zkomplikujete. A tak je tedy otázka, zda bychom měli eh, takto roztříštit eh, ten základní vzorec a dále ho komplikovat. Pokud k tomu přistoupíme, tak zvýšíme komplikovanost, vytvoříme samostatné třídy eh, aktiv a já myslím, že tady jsou dobré důkazy eh, z praxe, pokud jde o infrastrukturní dluh. Eh, ukazuje se, že vymahatelnost takových dluhů je mnohem vyšší než u dluhů mm, korporátních. Pokud jde o otázku kapitálu, tak opět jsou tady pozitivní doklady toho, že eh, kapitál v infrastrukturních projektech eh, je kvalitnější, navrací se lépe než eh, kapitál mm, obecně. A podle toho jsou tady také nastaveny kapitálové požadavky pro infrastrukturní projekty. Je potřeba, aby ty mm, firmy, které mm, do, do jejich projektu je investováno, splňovaly velice náročné požadavky. Děkuji. Myslím, že to bylo velmi užitečná a potřebná výměna názoru. A myslím si, že to, co jsme, o čem jsme tu hovořili, jasně prokazuje, že existuje potřeba eh, dodatečných diskuzí a vyjasnění mezi vyjednavacím týmem a komisím. Takže můj návrh je následující. Jistě, že zachováme tento požadavek o prodloužení, ale ještě před eh, svátky zorganizujeme zasedání mezi komisí a vyjednávacím týmem. Doufám, že tam zazní všechna potřebná vyjasnění a to nejen eh, k obsahu, ale i a možná zejména k procesu a dalším krokům. To jsou konec konců kroky ohledně, aspekty ohledně nich jsou tu eh, možná větší výhrady eh, či nejasnosti. Pokud se to podaří úspěšně vyjasnit, tak eh, parlament možná přehodnotí své procesní kroky. Čili na tom jsme se dohodli děkujeme, že jste se dostavili. Těšíme se na eh, další rozhovory. A nyní si uděláme pěti až desetiminutovou přestávku před hlasováním.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 Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli začít s hlasováním. Uděláme si nejprve takovou zkoušku hlasování kartou. Zkušebně zahajuji hlasování. Still number of colleagues to vote. Ještě čekáme na celou řadu kolegů, kteří nehlasovali. Chcete si oskoušet hlasovací zařízení? Ještě dva kolegové nehlasovali. is possible not, not to make the test. It's not mandatory the test. Test není každopádně povinný, takže můžeme zkušební hlasování ukončit a přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví. Budeme hlasovat tajně. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. schváleno 41 hlasy pro, 4 hlasy proti, 7 kolegů se strželo. Hlas, gratuluji panu Enriovi. Nyní hlasujeme prodloužení funkčního období předsedy EOPA. Opět je to tajné hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji panu Bernardínovi. Nyní hlasujeme o prodloužení eh, funkčního období předsedy ESMA. Můžete hlasovat, prosím, opět se jedná o tajné hlasování. Vote is closed. Končím hlasování, návrh byl přijat, gratuluji panu Mejerovi. Nyní se dostáváme k ústní otázce, je to návrh ústní otázky o dokončení Evropské hospodářské a měnové unie. První odstavec, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 3, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 4, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, odstavec 5, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, nyní hlasujeme o textu v podmíněném znění, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení o dokončení Evropské hospodářské a měnové unie, kompromis B, část 1, kdo je pro, proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní ústní pozměňovací návrh EFDD. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní návrh 24 byl stažen, takže kompromis C část 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo Schváleno. Nyní ústní návrh k odstavci 2a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dále kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Pardon, ten byl stažen, takže všechny další návrhy byly staženy, což tady nemám napsáno. Jdeme rovnou tedy k 64. Kdo je pro? Proti? Ano, i 43 byla stažena. To zde mám poznamenáno, u těch ostatních eh, jsem to poznamenáno neměl. Měl jsem zřejmě ten původní hlasovací seznam. Tak, teď 64, ta není stažena, hlasujeme, kdo je pro, proti, stržel se někdo, zamítnuto, kompromis E, kdo je pro, proti, stržel se někdo, schváleno, kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. Návrh 75, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. Návrh 76, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. Nyní 94, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. 95, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto? 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis H. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 111. Eh, Ten byl stažen. Dobře, tak 113. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 123. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Původní text stáce jedna, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Schváleno. Můžeme hlasovat o citacích až do osmičky unblock. Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o devíce, desíce a jedenáctce. Unblock nechcete? Dobře, takže devítka. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, citace 10, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 12, pardon, 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 16, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, schváleno. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. Úvodní ustanovení A, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. Ustanovení AA, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Zamítnuto. AB, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Zamítnuto. Ustanovení B, Návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 9, ten byl stažen, takže desítka. Ten nebyl stažen, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Původní text. Ustanovení B, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Ustanovení a, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Původní text C, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní hlasujeme o textu v pozměněném znění, kdo je pro. Hlasujeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 40 pro, 14 proti, nikdo se nestržel, usnesení je tedy schváleno. Nyní přecházíme dále. Budeme hlasovat o zprávě Dot Niedermayer. Pozměňovací návrh 212. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 213. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 214. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. 215, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 216, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo přijato. Návrh 217, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo přijato. Návrh 218, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. to původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Přijato. Návrh 219, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto, původní text, odstavce 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Přijato. Citace jednak původní text, unblock až do Eh, jedničky, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis eh, k úvodnímu ustanovení A, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis k ustanovení B, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 8, kdo je pro, proti, Raději to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu číslo 8. Končím hlasování, návrh byl zamítnut. Nyní návrh 7, pardon, kompromis k ustanovení C, kdo je pro? ve dvou částech. Omlouvá se pan předseda první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ověříme sedmnáctku elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh byl zamítnut. Nyní návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme i tento návrh elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 18. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dále původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Kompromis k ustanovení E. Oddělené hlasování první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 24 a 25. Eh, ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Nezvedáte řádně ruce. Ještě čekáme na tři, dva kolegy, aby odhlasovali. Dobře, končím hlasování. Návrhy byly zamítnuty. Nyní kompromis k ustanovení EA. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to raději elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Hlasujeme o návrhu 30. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Ověříme 32 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis k úvodnímu ustanovení G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní. Kompromis k úvodnímu ustanovení H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? ověříme 41 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Návrh byl přijat. Nyní úvodní ustanovení i původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 42, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis k původnímu ustanovení je, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno kompromis k úvodnímu ustanovení K. Je tady oddělené hlasování, první část. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní L. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. M, kdo je první část. Máme to jenom v jedné části, do je pro. M, zvedněte ruce, prosím, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. N, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 58, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis O, kdo je Kdo je pro první část? Pro proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, ITRE 22, kdo je pro, proti, chcete to, ověříme to elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. není kompromis Q. Ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Nyní 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? schváleno. Eh, recital S, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis SA, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis T, tady máme celou řadu různých částí, o kterých budeme hlasovat. Nejprve hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu zelených, kdo je pro, proti, Ověříme to raději elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní je tady žádost o oddělené hlasování eh, ze strany zelených. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní eh, máme k hlasování. Chcete ověřit tu druhou část eh, odděleného hlasování zelených můžete hlasovat. Já myslím, že to ale bylo úplně jasné. Nyní těch osm částí oddělené hlasování na žádost EKR. Číslo jedna, kdo je pro? Proti, stržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, osmička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 86, kdo je pro? proti? Raději to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 86. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 100. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 100. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 101. Pan předseda se omlouvá. Nejprve hlasujeme o původním textu. Kdo je pro? Proti? Pan předseda se opravuje, nehlasujeme o původním textu, takže hlasujeme o návrhu 101. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo schváleno, ale raději 101 ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh byl zamítnut. 122 in 122 pro. Proti. Takže prověřujeme 122. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 126 s ústním pozměňovacím návrhem zelených, takže ústní pozměňovací návrh, kde pro, proti, prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. celý ten pozměňovací návrh jako takový pro, proti. Prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se, že stejný počet hlasů, 27, 27, pro, proti. Teď máme eh, kompromisu čtyři části, dvě části, takže třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno, čtvrtá část pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisní ustanovení ve dvě části, V první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 178 s ústním pozměňovacím návrhem od ALDE. Nejprve ten ústní pozměňovací návrh pro, proti, drželi se, zamítá se. Teď text 178 pro, proti, Myslím, že zamítá se. Prověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 200. Pro. Proti. Prověříme 200. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení eh, dvojité V. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní ustanovení X. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis A jedna první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 220. Prověříme druhou část. Hlasujeme. Já myslím, že vy jste byli pro. Druhá část kompromisu a1. Příloha. EKR. Ano, druhá část tu nebyla, protože to bylo staženo, to e, dívčí hlasování, takže, ale neměl jsem to napsáno. Kompromis je tedy schválen, tečka. 220 pro, proti, prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 222. Kdo je pro 222 pro, proti, Prověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Jedno, hla, většinou jednoho hlasu 224 pro, proti. Prověříme 224. Konec. Schváleno. Stejná většina 226 pro. Proti. Prověříme. I v tomto případě hlasujeme. Ještě dva. Konec. Zamítá se. 232 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Prověříme 232. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. Kompromis A2 pro, proti, zdrželi schváleno. A 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 257 nový ústní pozměňovací návrh EPP. Tedy je to SAD, ale my jsme pak obdrželi ústní pozměňovací návrh od EPP, že? Společný pozměňovací návrh. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 259 pro, proti. Prověříme 259. Konec. Zamítá se. Kompromis A4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 282 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 284 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se to zamítá, ale ještě to prověříme. Konec hlasování. Zamítá se 285 pro, proti, zdrželi se Prověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis A5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis A6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 294 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 294 hlasujeme. Ještě tři kolegové. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis A7. Čtyři části. Je to tak? První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 298 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 298 pro, hlasujeme tedy. Konec. Schváleno. 303 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 303 pro, eh, hlasujeme. Omlouvám se, jeden, jeden hlas za Alde byl navíc, takže znovu hlasujeme. Ne, ano, já hlasuji. Pro mimochodem, ale ještě šest. Hlasujeme, prosím. Pořádko, konec hlasování. Zamítá se rovným počtem hlasů. 312 pro, proti Prověříme 312, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 313 pro, proti, drželi se. Zamítá se. 314 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 393 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 418 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Hlava 1. 9. Ústní pozměňovací návrh zelených a GOE pro Proti. Myslím, že se zamítá, ale pro jistotu ověříme, protože nezvedáte ruce. Konec. Zamítá se. Kompromis B1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 321 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis. Ne, nejprve ITRE 24 pro, proti, 34, 24, ano, ITRE 24, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. A teď kompromis B2. První část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Schváleno. 351 pro, proti, zdržel se. Zamítá se. Kompromis B3 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis B4 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis B5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 369 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, prověříme. Ale bylo to jasné, ale jak chcete, tři, takže prověříme 369. Konec hlasování. Původní text pro, proti, Musí, mus, teď to musíme ověřit, teď nikdo nezvedal ruce. Původní eh, té verze textu hlasujeme 2.6. Konec hlasování schváleno. Dále původní text, title 2.6. 6, eh, úvodní část pro, proti, schváleno a následující pro, to je odrážka 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 391 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 391. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis C4. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 401 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Původní text pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 402 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Prověříme 402. Můžeme hlasovat. Konec hlasování. Pardon, měl se pravdu. Pozměňovací návrh 403 pro proti, zdrželi se. Zamítá se původní text pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis C7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 412 pro, proti, prověříme 412. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se původní text. Eh, unblock 1, 2, 3, 4. Původní text různé odrážky. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 413 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 4, původní text pro, proti, zdrželi se. Schváleno 414 pro, pro, pro spolu s 415 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 428 pro, prověříme 428, hlasujeme. Konec. Schváleno. 429 pro. Proti. Zdrželi se. Musíme to prověřit. jedno zeleného navíc. Stále konec. Zamítá se. Pozměňovací návrh 26 ITRE. Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se to zamítá, ale musíme to prověřit. ITRE 26. Konec hlasování. Ano, zamítá se. ITRE 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. A nyní. Chcete to prověřit ještě? Bylo to stejné, myslím. Takže teď eh, celý text ve smyslu změn Elektronickým hlasováním můžeme hlasovat. Konec hlasování. 45 pro 3 proti 10 se zdrželo. Blahopřejeme zpravodajům.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 Okay, sorry, there was a... Já se omlouvám. objevil se mm, nějaký další problém. Ale teď je tu Balc, zpráva Balc, um, kde jsou výzvy evropských, uh, evropského nařízení pro našich službách, kompromis A, pro, proti, zdrželi schváleno, kompromis A, A, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 30 pro, proti. Musíme, musíme odhlasovat 30 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis A, B pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 31 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 153 pro, proti, zdrželi se zamítá se 154 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 34 pro, pr, proti, zdrželi se. Prověříme 34, hlasujeme. Konec. Ještě dva. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh nikoli v 45, ten A, přece jen 45 pro, ne, ne. Tak eh, prý, dobrá, takže pro, proti, každopádně zamítnuto. Prověříme. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis D pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se. Schváleno. ITRE 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis G, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis J pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M k tomu ústní poznávací návrh zpravodaje. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis N pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 163 pro. Proti. Zdrželi se. Neviděl jsem teď ruce. N byl schválen. A teď 1, 163 pro, proti. Prověříme 163, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 166 pro, pro, pro, proti. Prověříme 166, hlasujeme. Vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis O ústním pozměňovacím návrhem zelený, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď úvodní text, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis. P eh, s ústním pozměňovacím návrhem Svena Gigolda, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď eh, Hlasujeme o původním textu, schváleno, kompromis Q s ústním pozměňovacím návrhem zelených. Nejprve ústní pozměňovací návrh D pro, proti, zdržel se schva- eh, zamítnuto. A teď eh, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis U s odděleným hlasováním, první část. Kompromisu U, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A návrh 230, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 237, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis se, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AC, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AD s ústním pozměňovacím návrhem Svena Gigolda. Nejprve ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, není původní text. Eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AE, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 291, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AF, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AG, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. AH, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AI, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 431, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis A je, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AK, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AL, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AN, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AN, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AO, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 33 původního textu, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 360, 361 a 362 identické, kdo je pro, proti, Ověříme elektronicky tyto tři identické návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AP, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 36, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AQ, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AR, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec návrh 377, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AS, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AT, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AU, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AV, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 419, kdo je pro, proti, Ověříme 419. Zahajuji hlasování. Ještě čtyři kolegové by měli hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text eh, odstavec 44, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 45, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, citace 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A citace 2 a 14, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 3 a 4 identické, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 5, kdo je pro, proti, Ověříme elektronicky návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis A dvojité V, první část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AX, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis AY, pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis AZ, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní eh, hlasujeme jmenovitě o textu tak, jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 5 proti, 5 se zdrželo. S, eh, gratuluji zpravodaji. Which Pisa, Moscow. Okay. We vote uh, draft opinion on TISA. Compromise A. Hlasovat o návrhu uh, TISA, kompromis A, oddělené hlasování, první část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Můžeme zde ukončit hlasování. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, uh, schváleno. Třetí část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B. Nejprve ústní pozměňovací návrh. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu kompromisu B, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o textu jako takovém ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 23, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 25, kdo je pro, proti. Elektronicky ověříme 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis D, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis E, kdo Nejprve s ústním pozměňovacím návrhem, vyžádaným zeleným, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď hlasujeme o textu jako takovém, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis F, ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis H, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, Nyní pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 65. Kdo je pro? Proti? 65. Ověřím elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis J, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 70, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasujeme o finálním textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 14 proti, 6 se zdrželo, schváleno, blahopřeji zpravodaji. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska re, zpravodaj Renato Soru, jednotný digitální trh, kompromis A, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti. Myslím, že je to zamítnuto, ale eh, ověříme druhou část kompromisu a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 10, 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 10, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis C s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu, kde pro, proti, Elektronicky ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu... Zamítnuto. Kompromis jako takový, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 24, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 25, kdo je pro, proti, Elektronicky ověříme 25, 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 27, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 28, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 29, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D První část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti. Druhou část ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 37, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 40, kdo je pro, proti,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 Kompromis E, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, třetí část. Elektronicky ověříme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 64, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 66, kdo je pro, proti, Elektronicky věříme 660. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 74. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 88. Kdo je pro? proti. Elektronic, eh, ověříme 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Návrh 89, kdo je pro? Proti. Nevidím ruce, znovu ověříme 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 90, kdo je pro? Proti, stržel se. Schváleno. 91, kdo je pro? Proti. Elektronicky ověříme 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se Ověříme 92. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 95, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 96, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis H, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis I, kdo, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti. Elektronicky ověříme druhou část, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 42, kdo je pro? Proti? Zahajuji hlasování 42 eh, elektronicky. Omlouvám se, říká předseda, je schváleno. 106, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 107, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 108, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 109, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 110, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 111, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 112, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 113, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 116, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 117, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 118, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 120, kdo je pro, proti, návrh 120 ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 121, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 122, kdo je pro, proti, zdá se to jinak, elektronicky ověříme, nejsem si jist, říká předseda 122 elektronicky, teď. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. 123. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A závěrečné hlasování o textu v pozměněné eh, podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Okay, we vote the draft opinion uh, on the European... o návrhu stanoviska uh, výroční zpráva Evropské investiční banky pro rok 2014. Uh, Dimitrios Papadimopoulos, kompromis A, schválen. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis B, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis C. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Druhou část kompromisu C ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis D s ústním pozměňovacím návrhem. Máme dva ústní pozměňovací návrhy. První ústní pozměňovací návrh tedy, kdo je pro, proti, elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A druhý pozměňovací návrh ústní. Kdo je pro? Proti? Nevidím to zcela jasně. Elektronicky ověříme, hlasujeme teď. Končím hlasování. Ano, jasně zamítnuto 29 k 24. A nyní o samotném kompromisu. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 35, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis E, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, nevidím, elektronicky ověříme, hlasujeme teď o druhé části. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme třetí část, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 45, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme 45, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 47, kde je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 48, kde je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 47 se elektronicky ověří. Zahajuji hlasování 47. Končím hlasování. Ano, schváleno. 48 je schválen. 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 52. Kdo je pro? Proti? Nevidím liberály, neboli ověříme 52. Hlasujeme teď. A schváleno tedy. Končím hlasování. Ano, schváleno. Kompromis F ve třech částech. První část, kde je pro, proti, zdržel se. Pravděpodobně zamítnuto. Předseda se omlouvá, že jej ruší světla. Elektronicky tady ověříme tento návrh. Hlasujeme teď. Hlasujeme o první části, končím hlasování. Zamítnuto druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis G pěti částech. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti. Liberálové jsou proči proti. Třetí část. Ale třetí část elektronicky ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtvrtá část, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Pátá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je zamítnuto, ale elektronicky ověříme 65. Hlasujeme teď. Končím hlasování. kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 68, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 69, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto.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 a ještě předtím máme ústní pozměňovací návrh socialistů, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno a není první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, Pátá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní návrh 90, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis I ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme třetí část, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 100. Kdo je pro? Proti. Elektronicky ověříme návrh 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 107. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Elektronicky ověříme 107. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, 110, kdo je pro, proti, zdržel se. Chcete se zdržet? Zamítnuto, 111, kdo je staženo, kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis K, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 105, kdo je pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme 105. Hlasujeme teď. ještě tři kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis M. V pěti částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Elektronicky ověříme druhou část. Hlasujeme teď. EKR je pro, neboli je to schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pátá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis N, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno, kompromis O, první část, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme druhou část, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 48 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Myslím, že tím jsme vyčerpali veškeré hlasování, které bylo naplánováno. Schválili jsme celou řadu velice důležitých textů. Děkuji vám.